pomáhat transponování práva. Děkuji vám. Děkuji vám. A tím je tato diskuze uzavřena. Hlasování je ve 12 zítra. A nyní přecházíme k další otázce. A to je otázka k ústnímu zodpovězení o dohodě v partnerství rybolovu mezi EU a Mauritánií. A jako první paní Frága. Děkuji, pane předsedo. Protokol o rybolovu s Mauritánií vyprší 31. července 2012. Vzhledem k jeho významu komise už požádala radu o mandát pro obnovené jednání o tomto protokolu. My jsme vyrozuměli, že rada již studuje návrh tohoto mandátu a má v nejbližší budoucnosti rozhodnout. S ohledem na článek 218 smlouvy, který parlamentu uděluje zvláštní pravomoci při schvalování dohod o rybolovu. My jsme už vyjádřili svůj zájem plně využít možnosti, eh, které nám otevírá jak smlouva, tak eh, interinstitucionální rámcová smlouva a chceme tedy se podílet na dojednávání dohod o rybolovu a měli bychom mít právo na plné informace na stejné úrovni jako rada. Domníváme se, že musíme být součástí tohoto procesu už od samotného schvalování vyjednávacího mandátu. Výbor pro rybolov proto právě u Mauretánie chce využít tento nový postup, který spočívá v tom, že se předloží otázka k ústnímu zodpovězení, díky níž získáme první informace o budoucím jednání a následně bude zpracováno usnesení, v němž budou uvedeny konkrétně hlavní body, které nám nejvíce leží na srdci pro každou dohodu, v tomto případě pro Mauretány. A my chtěli bychom, aby vyjednávači tedy k těmto našim připomínkám přihlédli a aby ty připomínky byly součástí závěrečného protokolu. Dohoda s Mauritánií je zcela zásadní jak pro Mauritánii, tak pro EU. Pro Mauritánii znamená 29 příjmů v národním rozpočtu. Pro EU to je jedna ze tří smíšených dohod, které ještě zůstávají v platnosti, což umožňuje mm, využívání různých typů rybolovu, což je důležité pro dodávky ryb do EU. Takto významná dohoda eh, pro nás znamená, že chceme předložit celou řadu námětů, které budou obsaženy v kompromisním usnesení, eh, které dojednají politické frakce v nadcházejících dnech. Také chceme takto zdůraznit eh, hlavní body, eh, které souvisejí s fungováním stávajícího protokolu. A tady bych uvedla následující. Za prvé, parlament přikládá velký význam odvětvové podpoře finančního příspěvku a řádnému využívání toho příspěvku s ohledem na to, že to je důležité jednak pro eh, rybolovné odvětví, tak pro úřady, které rybolov v Mauritánii spravují, protože jenom tak to přispěje k vytvoření skutečně udržitelné politiky rybolovu. Za druhé, je tady důležitá úloha společného vědeckého výboru. Je třeba dbát na jeho řádné fungování, protože tento výbor zodpovídá za vyhodnocování zdrojů a formuluje doporučení o biologickém stavu populací a následně také o e, možnostech, o rybolovných právech, které jednotlivá loďstva mají k dispozici. Za třetí je třeba lépe znát stav úlovků jiných zemí, které nejsou členy EU, ale které v této oblasti působí. To znamená, že e, pak budeme přesně vědět, jaké jsou skutečně rybolovné přebytky, které Mauritánie může nabídnout Evropské unii. Je také to důležité proto, že ta rybolovná práva musí být v souladu se skutečnými potřebami loďstev, tak abychom prostě neplatili za ryby, které ale zůstanou jenom na papíře. Za čtvrté, je třeba, aby v okamžiku dojednávání rybolovných práv se jednalo také o technických opatřeních pro jednotlivé oblasti, tak, aby prostě se neplatilo za takové zdroje, které potom technicky nejsme schopni eh, odlovit. A konečně je nezbytné vyjasnit, jak Mauritánie využívá kapitoly o, kapitoly o kontrole, které jsou obsažené v protokolu. Jednak pokud jde o alternativní metody vůči VMS, a také pokud jde o jednotlivá kritéria, která se používají při zadržování plavidel. Je třeba, aby obě strany dodržovaly závazky o řešení sporů v případě zadržení plavidel a tato pravidla by měla být uvedena i v novém protokolu. Paní komisařko, my tedy chceme požádat komisi jakožto vyjednávače, aby přihlédla k těmto bodům a i dalším bodům, které se objeví v kompromisním usnesení, které bude přijaté na příští plenárce a my tedy chceme upozornit, že naše instituce budou celou záležitost medlivě sledovat. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Paní Damanáky, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat paní Frága, která předsedá eh, výboru pro rybolov, za tuto otázku. A já velmi vítám, že se parlament zapojil do této záležitosti, že si v ní angažuje a my se budeme snažit dosáhnout co nejlepších výsledků. Řekla bych pár věcí k současné dohodě s Mauretánií, která se snaží zajistit uchování a udržitelné využívání populací ryb. Chceme také zabránit nelegálnímu rybolovu a předcházet mu. Chceme rozvíjet infrastrukturu přístav, přístavu a také chránit mořské prostředí. A rybolovná práva byla snížena a platby, které byly, jsou placeny za licence, byly výrazně zvýšeny. Přesto přetrvávají potíže a my se zabýváme jejich optimálním řešením. Souč- souhlasím s paní Frágou. Dohoda s Mauretaní se stala nejvýznamnější z finančního hlediska ze všech našich dohod. A vzhledem k tomu, komus, komise zvažuje zavedení silného prvku podmíněnosti ve vztahu se sektorovou podporou, která je v novém protokolu. K tomu bude docházet mimo jiné skrz oddělení přístupu e, práv a pladeb a pladeb se sektorovou, na sektorovou podporu. Tyto prvky budou odděleny. A tím pádem budeme moci efektivněji reagovat Eh, na, eh, různ, na implementaci v té sektorové podpoře a zároveň budeme moci zajistit eh, ty přístupové poplatky a tím pádem také přístup evropských plavidel, protože my bychom samozřejmě nechtěli narušit aktivity, rybolovné aktivity evropských plavidel. Pokud jde o sektorovou podporu, tak tam ta míra naplňování byla velmi vysoká v roce 2008 a 2009 Naopak v roce 2010 došlo k velmi nízké míře implementace sektorových fondů. Pouze 52% ze strany Mauretánie. A to bylo eh, vzhledem eh, k veliké k značné míře retence fondů eh, ze strany Mauretánského ministerstva financí. Minulý rok v dohodě s mauritánskou stranou došlo k rozhodnutí rozdělit platbu sektorové podpory na dvě částky. A komise si ponechala 9 milionů eur z celkových 18, to znamená polovinu, až e, do doby, kdy bude dosažené vyšší míry absorpce. A řešením těchto všech nedostatků Eh, byl zaveden nový mechanismus CAS jakožto přechodné opatření. A CAS začne eh, fungovat v prvním semestru roku 2011. Ustavení tohoto speciálního nového účtu přispěje k tomu, že eh, se zaručí to, aby alokace těch fondů šla přímo na sektorovou podporu. Nový protokol po 1. srpnu 2012 zohlední také nadcházející reformu společné rybolovné politiky. A tímto způsobem vyjednávací mandát zahrne také lidská práva a demokratické principy. Doufáme, že Rada tento nový mandát schválí již příští týden. A pokud jde o e, boj s nelegálním rybolovem, tak od vstupu v platnost našeho nového nařízení komise těsně spolupracovala s mauretánskými kontrolními orgány. Snažíme se e, e, zajistit, zajistit také e, všechna opatření na ochranu, která souvisí s tímto nařízením. A teď pokud jde o investice do sektoru, tak to probíhá v souladu s mauretánským akčním plánem, který by měl na pomoci vytvoření eh, soukromých evropských společností, společných mauretánsko-evropských společností a operátorů a měl by také identifikovat nejvhodnější formy PP, eh, to znamená veřejně státního partnerství. Děkuji. Pan Kadek. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, podle článku 218 odstavec 10 Lisabonské smlouvy parlament musí nyní dát svůj souhlas k mezinárodním dohodám, které vyjednává Evropská komise. Za tímto účelem připomínám, že parlament musí být kdykoliv informován o vyjednávacích postupech dohody protokol o dohodě s partnerství eh, o rybolovu mezi EU a by měla být obnovena 31. prosince 2012. Tato dohoda o partnerství v rybolovu vlastně vyžaduje finan- co nejvyšší eh, finanční příspěvky Evropské unie 200 tisíc, 9 tisíc tun eh, úlovku, což by vlastně mělo stanovovat možnosti rybolovu. To vlastně jediná možnost také eh, v rybolovu v oblasti Gvinea Bissau. Nicméně jsou zde ještě určité nejasnosti v rámci této dohody. Nedávná dohoda, eh, návštěva výboru pro rybolov v Mauretánii to dokázala. Ostatně paní komisařka se o tom zmínila. Zejména nedostatek infrastruktury v tomto oblasti způsobuje, že lokální rybolov a investice, tedy Evro, nebo že vyžaduje rozsáhlejší investice. Evropské unie. Ostatně evropské, eh, mauretánské úřady také zmínili a někdy bez odůvodní. Tak další alternativní metody k systému GPS by, to musí být také schváleno mauretánskými úřady, což ještě způsobuje eh, nebo dělá to všechno ještě obtížnější a vyžaduje to také, aby vysoké soukromé příspěvky na možnosti eh, rybolovu zda, považují tedy za příliš vysoké. Potřeba také vyjasnit technická opatření, která patří pro, eh, platí pro Evropany, která se zdají být diskriminační oproti ostatním plavidlům, které, která mohou lovit v Mauretánii. My nesmíme také podceňovat čínský vliv v rybolovu v Mauretánii eh, vlastně prostřednictvím smíš spojených podniků pod eh, krytím mauretánské vlajky. Vlastně tady tento rybolov uniká jakýmkoliv kontrolám, zdravotnickým, finančním, daňovým a vlastně představuje to obrovské uh, hospodářské ztráty. Musíme kvantifikovat a mít možnost kontroly tohoto rybolovu, abychom přispěli k rozvoji rybolovu a abychom také eh, usnadnili nebo mohli se rozvíjet evropský rybolov. Výbor pro rybolov přeje si velice nejrychleji dostat text dohody, aby vlastně se mohl zorganizovat vý... schůzi smíšené komise a vyjádřit ten souhlas. Opakuji, pane předsedo, že vlastně všichni vlastně skutečně bychom měli být na svém místě zde v hemicyklu ve Štrasburku. Děkuji. Ano, bereme to na vědomí. Máme samozřejmě dvě sněmovny. Nyní pan Arsenis, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní komisařko, vážení kolegové, Iniciativa socialistů v oblasti usnesení o Mauritánii má za cíl, že by se vlastně mělo zastavit určité vakuum po Lisabonské smlouvě. Dnes totiž máme eh, pravomoc pro spolurozhodování, jakožto Evropský parlament. A Parlament tedy má ratifikovat různé mezinárodní dohody, včetně dohod o rybolovu. Nicméně tuto úlohu nemůžeme řádně plnit, pokud se nám nedostane všech informací a pokud nebudeme plně zapojeni do vyjednávání. A pokud, eh, a toto musí vlastně probíhat ještě, než se ten eh, protokol začne provádět. A zdá se, že to je ve vztahu s komisí velký problém. Parlament má ratifikovat dohodu, která vlastně už platí rok. A my jsme vůbec nebyli informováni, alespoň neoficiálně, o průběhu jednání. A parlament má velké problémy s přístupem k dokumentům které se týkají provádění předchozích dohod. Je třeba změnit velké množství dohod o rybolovu a skutečně bychom se měli snažit problémům předcházet, měli bychom zajistit, že to skutečně bude prospěšné i pro ty země, s nimiž dohodu uzavíráme. U Mauritánie je velký problém s nezákonným rybolovem a s nesprávným využíváním rybolovných zařízení. A musíme skutečně jakožto parlament zajistit, že ta dohoda s Mauritánií bude kvalitnější. Děkuji. A pan Haglund, dvě minuty. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko. Já jsem v loňském roce byl v Mauritánii, abych se sám přesvědčil, jak vlastně ta dohoda funguje. A musím říci, že e, skutečně jsme daleko od nějaké ideální situace. A měli bychom si uvědomit, že tady skutečně na tuto dohodu, do této dohody vkládáme eh, velké množství peněz, které je poměrně eh, důležitou součástí eh, mauritánského státního rozpočtu. Je to tedy částka důležitá jak pro nás, tak pro ně. Komise v rámci agendy 2020 také hovoří o zlepšování takovýchto dohod. Je jasné, že poptávka se mění, ale já si kladu otázku, jak se skutečně využívají tyto finanční prostředky. Musíme připomenout, že dohoda také hovoří o podpoře místního rybolovu. Při naší cestě do Mauritánie jsme ale viděli, že tam je poměrně e, málo takového toho rybolovu těch místních rybářů v malém. Takže tady je také co zlepšovat a měnit, pokud jde třeba o podporu místního rybolovu. Měli bychom skutečně vyhodnotit fungování té stávající dohody tak, aby ta budoucí byla lepší. My tady také jako parlament máme svou odpovědnost, podílíme se na rozhodnutí a proto musíme k těmto otázkám přistupovat eh, na základě všech informací, které jsou k dispozici. Protože eh, zatím ta situace není uspokojivá. Děkuji. Děkuji. Paní Levin, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, kolegové, takže z kraje mi dovolte říci, že velmi vítám záměry komise, které byly vyjádřeny v těchto hlavních směrech. Pokud jde o porušování lidských práv a demokratických principů, to je vynikající posílení dialogu ohledně sektorové politiky, na podporu zodpovědného rybolovu. To je také opravdu velmi potřeba. Bohužel ve stávající dohodě jsme byli svědky toho, že takřka nikdy se tak neděje. Pak je tu otázka eh, také k tomu zajištění evropských eh, lodí přístupu pouze k nadbytečným rybám. Pokud je o tento bod, tak vzhledem k tomu, že víme, že dochází k nadměrnému rybolovu a že dochází ke konkurenci s místními rybáři, takže eh, dojde ke snížení těchto práv v další dohodě. A pokud jde o využití nejlepších a nejmodernějších vědeckých poznatků, tak z, roce, skupina pro pelagické skupiny dospěla k závěru, že několik druhů, včetně um, makrel, ančoviček a dalších eh, druhů, byly nadměrně lo- loveny a eh, že došlo ke snižování biomasy o 75 v na mauritánském kontinentální šel, šelfu od roku 2007. Takže co eh, co tady očekáváme, to je velice důležité. Já očekávám, že Evropská unie bude i nadále nabízet sektorovou podporu a partnerství Mauretánii, dokonce i v případě snížení rybolovných práv jménem udržitelného rozvoje. Nemůžeme nadměrně lovit v těchto, v těchto vodách. Thank you, Mr. Děkuji. Pan Ferreira, půl minuty. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Je to už téměř 20 let, co Evropská unie uzavřela rybolovné dohody s Mauretánií a vlastně před nebo už 15 let obsahují tyto dohody e, cíle v oblasti udržitelného rozvoje rybolovu. A jaké jsou praktické výsledky těchto dohod v dnešní době? Kladu tu otázku. O rybolovné odvětví v Mauretánii je velmi málo vyvinuté. Modernizace plavidel také má ještě své nedostatky. Rozvoj infrastruktury v přístavech má také své mezery. Je málo eh, projektů v oblasti zemědělství, kontrolní opatření nejsou přijímána, stejně tak nápravná opatření definovaná v těchto dohodách. Ta dá se říci, že téměř ani v jedné oblasti z těch dohod jsme nepokročili skutečně eh, kupředu a nicméně se zde plánuje převod eh, významných finančních částek lidem, kteří si v podstatě s nimi dělají, co chtějí, soukromým podnikům, které eh, skutečně s nimi dělají, co chtějí. Ani tak nehovoříme už o rybolovných eh, produktech, takže je to vlastně ztráta bohatství, je to vlastně, dochází k úbytku vytváření pracovních míst, je to ztráta nezávislosti, takže je to zcela nepochopitelné, že ještě není dostatečná infrastruktura která aby bylo možno eh, vlastně eh, zpracovávat a dovážet ty ryby. Takže úlovky, ulovené ryby v mauretánských vodách se no, posílají do přístavů v jiných zemích, protože jejich infrastruktura není dostatečně vyvinutá a myslím si, že politika v rybolovném sektoru by se měla významně eh, vyvinout a změnit a měli bychom k tomu přispět, pokud chceme, aby se trvale rozvíjela ta země. Děkuji, paní patron Neves. Pane předsedo, paní komisařko, dohody se třetími zeměmi by měly být zárukou rovnováhy mezi ekonomickými právy a udržitelným rybolovem a ochranou. Tudíž by Evropská unie měla své dobré postupy vyvážet mimo své vlastní vody a to v zájmu ochrany eh, mořských stanovišť. A pokud jde o Mauretánii, tak eh, tam je to obzvlášť důležité, protože eh, je potřeba vytvářet pracovní místa, omezovat chudobu, rozvíjet sektorové infrastruktury. To jsou důležité cíle. Ovšem nejzásadnější je, aby rybolov byl udržitelný a aby se bojovalo také s neregulovaným a nelegálním rybolovem A tudíž nestačí, aby plavidla společenství respektovala životní prostředí a kodex jednání v FAO. Je důležité, aby tyto praktiky přijali všichni, kdo v této zóně působí. To znamená i další třetí státy, s nimiž má Mauritánie dohody, by měli být požádáni, aby dodržovali tatáž pravidla, která dodržují pravidla společenství. Jinak budou naši operátoři ve znevýhodněné situaci a cíle udržitelného eh, udržitelné zprávy rybolovných zdrojů budou ohroženy. Děkuji. A nyní pan Milana, jedna minuta. Vážený pane předsedo, paní komisařko, domnívám se, že zde narážíme na problémy využívání metody a potom jsou určité zásadní problémy. Ty problémy týkající se metody je, že zda vlastně a zde bych chtěl právě poděkovat paní eh, Frada, že se zmínila o této otázce a to o problému, který vlastně po vstupu Lisabonské smlouvy eh, v platnost by měl znamenat jsou vyžadování souhlasu parlamentu. Potřebujeme takovou strategii, abychom vlastně skutečně využívali spolurozhodovací postup, který existuje a je potřeba, aby byl skutečně uplatňován při fázi, ve fázi vyjednávání. Dnes vlastně je ta debata téměř u konce a my vlastně na konci řekneme ano nebo ne. Tento tento způsob práce je potřeba revidovat. Pokud se týká toho zásadního problému, zde souhlasím s tím, co řekli mnozí kolegové, jaké jsou dopady této dohody o rybolovu. Nejedná se o pouhou obchodní dohodu, která eh, díky níž vlastně můžeme skutečně provádět a doprovázet cenovou politiku v Mauretánii. Je potřeba, abychom se podívali, jaký je, to má dopad na hospodářství té země, jak kolika, kolik pracovních míst se vytváří, zda došlo ke skutečné inovaci v vlasti mm, řemeslného rybolovu, jaké jsou, jak se využívají zdroje a nejde pouze o obchodní výměny, jde skutečně o dohodu o partnerství se všemi důsledky. Andres Barea, Děkuji, András Bara, jedna minuta. Děkuji, pane předsedající. Chybí rok do ukončení dohody s Mauritánií a připravujeme se na smlouvu nohou, novou. Myslím si, že ta dohoda s Mauritánií je dobrý nástroj. Je to nástroj rozvoje Mauritánie a také rozvoje odvětových eh, politik rybolovu. Připomínám, že to představuje 29 HDP Mauritánie a to je, je to vlastně hlavní možnost rozvoje pro Mauritánii. Bilaterální spolupráce mezi EU a Mauritánií by měla přispět k zachování udržitelného rybolovu. Hovoří se tady o nelegálním rybolovu a je tedy třeba podpořit vědecký výbor tak, aby poskytoval více informací o stavu rybolovu a o tom, jak zachovat rybolov v této oblasti. Paní komisařka hovořila také o tom, že samotná mauritánská vláda zatím není ještě schopna dostatečně vytvořit takovou správní strukturu, která bude prostě schopna absorbovat ty ekonomické příspěvky ze strany EU. Tyto dohody by také měly vést k tomu, že eh, přinutí Mauritánii do nich zahrnout i eh, doložky o lidských právech, které by měly přispět k demokratizaci země. Připomínám, že tato dohoda může být i nástrojem demokratizace země. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Sanchez, prezedo, jedna minuta. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, já jsem velice rád, že komise požádala o vyjednávací mandát pro obnovu protokolu a dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauritánií. To by tedy mělo nahradit tu stávající dohodu po 31. července 2012. Skutečně bychom měli ale fungovat v rámci řádné institucionální spolupráce a uznat nové pravomoci eh, Evropského parlamentu podle Lisabonské smlouvy. Protokol o rybolovných zdrojích by měl zajistit udržitelnost činnosti evropského loďstva v mauritánských vodách. Evropská unie by měla spravedlivě přispívat k udržitelnému rozvoji mauritánského rybolovu, což by neměl být jenom ekonomický příspěvek. Také je třeba posílit mezinárodní právo a dodržování lidských práv. Ty finanční příspěvky dnes tvoří třetinu mauritánského rozpočtu a je tedy velice důležité, aby tyto finanční příspěvky byly řádně využívány, aby to skutečně znamenalo rozumné využívání rybolovných zdrojů a zároveň boj s ilegálním rybolovem, tak aby se také posilovaly kontrolní systémy. Děkuji. Děkuji a nyní část HDI. Pan Valenca, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Flotila Evropské unie byla historicky přítomna v mauritánských vodách. To znamená, že existuje určitý zavedený vztah mezi Evropskou unii a západní Afrikou a to přispívá k zachování pracovních míst jak v Africe, tak v Evropě. Je to způsob, jimž můžeme eh, přispět k tomu, aby se Afrika dostala blíže k evropským standardům, pokud jde o zprávu eh, eh, populací ryb. A pokud jde o pelagické flotily, tak tady jde o to se na to dívat nejenom z hlediska těchto flotil, ale také z hlediska toho, že se jedná o zdroje pro zpracovatelský průmysl a tím pádem i zdroje rozvoje těchto zemí. Mělo by to být tudíž zachováno a to v zájmu Unie. Technické aspekty protokolů by měly být dodržovány v zájmu Evropy, Mauritánie a celého regionu. Děkuji. A nyní pan Malcar, jedna minuta. Uh, Děkuji, pane předsedo. Co se týká obnovení dohody o rybolovu s, s Mauritánií, proto také natolik důležitá, že je to vlastně dohoda ve velmi citlivém eh, oblasti, kde právě zde tedy se stojí Severní Afrika v centru eh, celosvětové politiky. Je potřeba, aby vlastně všechny strany dokázaly z této dohody těžit, aby také ta dohoda musí eh, respektovat ekologické principy. Vlastně představuje rybolov třetinu domácího produktu, proto to je, má mimořádný význam pro tento region. Potom také, co se týká plavidel Evropské unie, tak je potřeba, aby také na druhé straně to mělo svůj užitek. To tež platí samozřejmě, u těchto dohod také samozřejmě je potřeba zaměřit se více na demokratizaci, na lidská práva, protože v těchto zemích narážíme na podobné problémy, které existují v jiných afrických zemích, takže toto je potřeba speciálně zohlednit. Děkuji. Děkuji, paní Damanaki. Dovolte mi všem poděkovat za příspěvky. A jasně zopakovat, že velmi vítám angažovanost této sněmovny ve věci této dohody i dalších dohod. Dovolte mi připomenout, že máme novou rámcovou dohodu mezi komisí a parlamentem o podrobnostech to, to, této účasti a musíme tuto dohodu respektovat. A já bych chtěla na pomoci vaší účasti, vaší informovanosti, jakkoliv budu moci. A pokud budeme moci věc zlepšit, tak jsem tu proto, abych s vámi spolupracovala. Teď je tedy k obsahu. Potřebujeme vyvážený způsob a velmi obezřetný způsob jak přistupovat k této eh, otázce, protože značný, eh, tato země má značný význam a eh, také vzhledem k událostem, které nyní sledujeme v této oblasti. Tudíž potřebujeme respektovat jak ty přebytky a ty zdroje, které jsou k dispozici a mezi tímto a e, na, druhé, na jedné straně a na, na straně druhé zájmy našich plavidel. E, samozřejmě bychom chtěli, aby tam měly naše plavidla rovná, rovné podmínky, neboť e, naše plavidla nejsou jediná, která v těchto vodách loví. Ne, je tam i celá, je tam i mnoho dalších třetích zemí. A my musíme usilovat o to, aby evropská plavidla měla rovné podmínky musíme být také velmi opatrní, pokud jde o vynakládání prostředků našich daňových poplatníků. A já eh, jsem si vědomá, že musíme udělat více proto, aby prostředky, eh, které máme, se dostaly do rukou těm, eh, kdo si je zaslouží. Těm skutečným příjemcům této pomoci. A to eh, se musí tedy vztahovat i na zlepšení veškerých eh, procedur infrastruktur této země. Potřebujeme lep, lepší a více vědecké údaje, potřebujeme, aby byly konkrétnější a kompletnější tyto údaje, aby nám to umožnilo zvážit eh, naší pozici. Příští týden se pokusíme získat první mandát od rady k vyjednávání a pak budeme již moci informovat o na ko- konkrétním a pravidelném základě o průběhu vyjednávání. Výbor pro, li- pro rybolov. Ale každopádně chci připomenout, že tento protokol bude mít humanitární doložku, doložku o lidských právech a v takovém případě to bude situace, z které budeme mít prospěch jak Evropa, tak Mauretánie. Děkuji vám, paní komisařko, děkuji všem. Rozpro- a hlasování bude na dalším plenárním zasedání. A dalším bodem na pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení o strategii EU pro oblast Atlantského oceánu a jako první má slovo